Nous allons reprendre euh, les travaux de notre commission. Milí kolegové, milé kolegyně, začínáme zase s naší práci odpolední. Budeme hovořit o sociální, společenské, politické situaci, stávající situaci v Čadu. A je mým potěšením přivítat mezi námi pana Makailu Engeblu, který je novinářem a blogerem z Čadu a který bojuje proti režimu prezidenta Idrisa Debyho a e, pan Nguebla se s námi nyní pohovoří o stávající politické situaci v Čadu. Vítáme vás mezi námi, je to opravdu veliká čest přivítat tak známého aktivistu mezi námi, který samozřejmě neustále bojuje za lidská práva, jeho svoboda je ohrožena, bojujete za svobodu projevu, ohroženo je vaše zdraví. Ovšem nejlepší bude, abych vám dala slovo, abyste našim členům našeho výboru pro rozvoj přednesl vaši analýzu. Samozřejmě, že náš výbor eh, má možnost zasahovat i do toho, jakým způsobem se využívají fondy, finanční prostředky pro rozvoj a vím, že v rámci 10. Fedu eh, má čas k dispozici 320 eh, to znamená, ještě jednou bych to ráda zdůraznila, to znamená, že Čad má 320 tisíc k dispozici, eh, pokud jde o evropské investiční fondy, 320 milionů eur k dispozici. Čili děkuji a dávám vám nyní slovo. Asi tak na 20 minut. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rád bych poděkoval paní předsedkyni paní Evě Žuli i vám, poslancům Evropského parlamentu, který jste mi umožnili vystoupit na tomto prestižním fóru. Čili jsem Makaela Guebla, jsem blogerem a, a novinářem z Čadu. Já jsem na, byl, byl jsem um, vyslán do Senegalu, kde mě teda, mm, kde čat, rovněž požádal, aby mě eh, mm, abych opustil, abych musel opustit tuto zemi. A proč? Proč eh, Tak to pronásledují eh, bojovníka za svobodu, za lidská práva? Mm, protože jistě víte, že pan Deby je u moci již po několik desetiletí a v podstatě mm, ty volby nikdy nebyly transparentní. Demokratická opozice bohužel je roztříštěná na místě. Šéfové politických stran nemají možnost organizovat žádné svobodné demonstrace, žádné, řekněme, tiskové konference, protože dochází k zásahu ze strany policie nebo čatské vlády. Samozřejmě, že i svoboda projevu je zde omezená, všichni tím trpí novináři, blokéři v naší zemi, každodenně dochází k pronásledování, nemůžete se Debyho kritikovat v Čadu, Nemůžete kritizovat člen jeho rodiny, nemůžete otevřeně hovořit o jeho blízkých, o řekněme jeho dětech nebo blízkých tohoto prezidenta. Jakákoliv kritika jeho rodiny je považována za veliký přestupek. Občanská společnost, samozřejmě naši občané, lidé samozřejmě, že se snažíme nějakým způsobem se organizovat. Ovšem, tato společnost je osloben, oslabena a nemůže dostatečným způsobem řídit své aktivity. Vy jste o tom hovořila, paní předsedkyně, pokud jde o pomoc rozvojovou. Vím, že investujete v Čadu právě proto, aby došlo k zlepšení životních podmínek našich občanů. Pokud jde o ekonomickou situaci, já mám trošku pocit, a dovolte, abych to řekl otevřeně, že bohužel tato pomoc se dostává do kapes eh, vedoucích představitelů a například i o i petrodoláry, které prostě bohužel se dostávají eh, vedoucím představitelům našeho režimu a prostě náš lid nemá možnost čerpat z těchto prostředků, dochází k pronásledování našich lidí, nemůžeme organizovat žádné demonstrace, a je to situace opravdu nesmírně závažná a všichni mlčí. Já jsem jedním z, tím, z těch málo lidí, kteří prostě říkají ne tomuto režimu, kteří prostě eh, chtějí bojovat proti této opresi. A co to znamená? To znamená, že jsem neustále v exilu, protože poslední 14 let prostě jsem musel opustit eh, Čad, žil jsem v Senegalu, který jsem rovněž musel opustit. V nedávné době došlo k zadržení mnoha novinářů, protože prostě údajně si se mnou vyměli několik e-mailů a prostě tyto eh, eh, lidé mm, skončili na tři měsíce v, ve vězení. Víte, že v podstatě naše spravedlnost je instrumentalizována ze strany režimu. To znamená, že opravdu žádný hlas nemůže povstat u nás a nemůže říci ne našemu prezidentovi Debimu ani eh, představitelům nebo, nebo eh, vlády a členům jeho rodiny. Ano, je to v podstatě mm, nesmírně obtížná situace, protože v podstatě všichni, kteří u nás řídí ten režim, je to v podstatě styl Kadáfího, Mbutu, je to režim Benaliho, tento typ. Pokud by arabské jaro proběhlo v, i v naší zemi, tak samozřejmě, že by tam mohlo dojít nějaké změny. ovšem bohužel k tomu, k tomu nikdy nedošlo a bohužel i mezinárodní společenství jak si zavírá trošku oči a já jsem takovým rozhraním mezi mezinárodním společenstvím a našim lidem díky blogu, který jsem vedl z Daky a který trošku pohnul těmito věcmi, protože pracuji například s France 24 eh, s tímto médiem. Eh, před osmi měsíci jsem například eh, tam umístil video, například jak rodina Debyho například tam rozhazuje penězma a podobně. A v podstatě Bohužel, já prostě vím, že nikdo zde v Evropě by nevyhasoval někde peníze jen tak, eh, ne, protože prostě si, lidé si váží peníze, ovšem u nás bohužel se zneužívají tyto peníze pro osobní nějaké slavnosti a tak dále. Bohužel mezinárodní společenství trošku mlčí, zavírá oči před tím, co se děje v Čadu. Já Mm, jakožto bloger mám možnost například získat různé SMSky nebo mm, maily, kde mě žádají o to, abych e, upozorňoval na tyto informace. Ovšem bohužel velice často dochází k tomu, že není možno zveřejňovat tyto informace, proto velice často, já samozřejmě, já se někdy setkávám s poslanci a tak dále, ovšem my prostě nemáme možnost, nemáme možnost reagovat, lidé mlčí. A ano, samozřejmě dochází například i k pronásledování eh, poslanců eh, různých, který bojují proti tomuto režimu a který například pochází z té oblasti, kde se nalezla ropa eh, od roku 2003. Bohužel ovšem tyto peníze jdou jenom vládním kruhům a vůbec se nedostanou k těm, kteří by potřebovali tyto finanční prostředky, eh, čili bohužel já prostě nejsem ochoten mlčet. Ne, nemůžeme eh, eh, mlčet. Mezinárodní společenství by sice se snaží o podporu demokratického režimu v Čadu, ovšem posledních 23 let tomu tak u nás nebylo. Čili je to taková velice komplikovaná situace. Právě proto bychom chtěli poukázat na to, informovat mezinárodní společenství, které v Čadu rovněž je zastoupeno, tak aby tato otázka čadská byla jednou z priorit na vašem programu, tak aby jsme mohli tlačit na prezidenta Debiho, aby, protože a samozřejmě, že občanská společnost musí tlačit, ovšem bohužel občanská společnost u nás nemá možnost reagovat. Je to občanská společnost, která bohužel může samozřejmě připravit nějaké zprávy nebo poukazovat na tyto problémy. Měli bychom to využít samozřejmě, aby došlo k nějaké alternativě, protože tak, aby zde byla nějaká alternativa, abyste viděli, eh, že všechno není tak, jak o tom tvrdí naše naše vláda. Mezinárodní společenství prostě by se mělo snažit o to, aby eh, v roce 2016 se prezident Deby už, eh, aby už nebyl kandidátem. To si myslím, že mm, by jsme si zasloužili náš lid, který věří v, v, mm, v respektování lidských práv, svobodu, mm, svobodu a tak dále, protože všechno to, co investujete v naší zemi, bohužel to v podstatě nemůže vůbec pomoci, nemůže vůbec zavážit v rámci této obtížné eh, situace. Česká otázka je komplikovaná, rozsáhlá otázka, proto nyní ukončím své vystoupení a samozřejmě, že jsem připraven odpovědět na vaše otázky a komentáře. Děkujeme, říká paní předsedkyně, děkujeme za eh, tento úžasný popis situace, podmínek eh, v Čadu a nyní bych poprosila eh, naše poslance. Pan Newton Dan požádal o slovo. Mnohokrát děkuji za fascinující prezentaci. Eh, víme, že některá část, některé části pomoci EU jdou na špatná místa. Ještě jednou mnohokrát děkuji za fascinující eh, projev. Eh, vím, že velká část eh, podpory EU jde do špatných rukou. Někdy je ale těžké sehnat důkazy. Pokud byste nám nějakým způsobem v tomto mohl pomoci, bylo by to dobré, abychom mohli jednat. Mám ale jednu otázku když se podíváme na arabský svět, eh, mě, eh, svět jsme svědky eh, revolucí. Nicméně je těžké po revoluci nastolit skutečnou demokracii. Ale chtěl bych se zeptat, proč k něčemu takovému nedochází ve zbytku Afriky, jako například v Čadu, když k tomu může dojít v ostatních zemích, například v arabském světě. Pan Kačmárek? na prezentaci. Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. A kromě toho, že ta prezentace byla zajímavá, byla také smutná, protože eh, vaše závěry nejsou bohužel příliš optimistické. Eh, má otázka se týká budoucnosti. A podle vás, eh, myslíte si, jakým způsobem by mohlo dojít k nějakým pozitivním změnám? je eh, dostatek vnějšího tlaku na čat eh, mezinárodního tlaku? Řekl jste, že by eh, bylo dobré, aby byl větší tlak na mezinárodní úrovni, ale možná by měly tlačit i sousední země a mohly by ovlivnit změny v Čadu. Také uvnitř země existují nějaké politické síly nebo například odborové svazy, které by mohly přispět k politickým změnám? Madame de Kaiser, vous avez la parole. Paní de Kaiser má slovo. Děkuji za slovo. Eh, vážený pane, děkujeme za vaše vystoupení. A vy jste bloger, ano. Mně by se líbilo, kdybyste nám trošku popsal tuto vaši činnost, čili jakým způsobem uh, co všechno to pokrývá, nebo zda v občanské společnosti existuje něco nebo nějaké náznaky toho, že byste mohli mít nějakou podporu, to znamená boj proti místní moci, čili trošku, řekněme, taková naděje, kterou by to mohlo představovat a samozřejmě i to, s jakými represemi je to spojeno. Děkuji. Merci. Je, je toutes les trois questions. Děkuji za slovo. Všechny tři otázky jsou zásadní, velice důležité. První dotaz. Ano, máte pravdu. Hovořil jste o arabském jaru, o tom, jak to vypadá v Čadu, v Africe obecně. My v Africe, bohužel, ano, já bych řekl, bohužel, my máme takový ten národní pocit, který byl trošku zničený. Hovoří se zde o komunitarismu a tak dále, zatím, protože prostě jsme velice rozděleni, zatímco arabský svět prostě mluví většinou jedním jazykem a má jednu víru, islám a tak dále. Mm, jak víte, tak my jsme v podstatě u nás trošku oddělení od eh, zbytku světa, protože mm, prostě vím, že je tam asi U nás skutečně například žijí lidé za jedno euro denně. To znamená, že tito lidé nemají žádnou možnost získávat každodenně informace, připojit se na internet nebo televizi a tak dále. V Egyptu, v, v, v, v Libii a tak dále. Já jsem byl v Tunisku v roce 2004-2007 tam nikdo sice nedoufal v to, že by došlo k nějakému povstání, ovšem měli Facebook, měli možnost eh, propojit se na internetu a došlo k tomu, to samozřejmě byl obrovské, překva- bylo obrovské překvapení tento boj proti místnímu prezidentovi Benalimu. Ovšem u nás to prostě taková možnost není v Čadu a právě proto bychom byli velice rádi, aby v rámci spolupráce s našimi státy prostě došlo i k posílení možnosti kapacit blokerů, novinářů, aby došlo k posílení přístupu na internet, protože prostě my jsme úplně odpojeni od zbytku světa. To je naše drama čadské, protože například eh, jeden poslanec mi řekl před mým odletem, že například nemá, už rok neměl možnost eh, mm, dostat se do své schránky mailové, to znamená, všechno je pirátov, eh, je tam obrovské pirátství, je tam nemožnost pracovat s internetem a tak dále, čili samozřejmě, že naše společnost je prostě udusená, my jsme úplně odblokováni, zablokováni, jaký jakýkoliv eh, odpor i pacificky prostě znamená um, obrovské pronásledování. Ano, já samozřejmě mohu informovat Amnesty International a tak dále. Dobře, budeme mít nějakou zprávu, budeme mít nějakou tiskovou zprávu, ovšem žádná závažná akce na místě není, čili lidé se bojí. Mezinárodní společenství prostě musí bojovat proti tomuto režimu našeho prezidenta. Prostě ovšem náš lid nemá žádnou záruku mezinárodního společenství, proto se bojí, aby nedošlo k nějakému masakru. Druhá otázka. Ano, a pokud jde o nějaké možnosti u nás například odborové hnutí v Čadu, odpadu. To je v podstatě opravdu malé hnutí. Měli jsme například, eh, žádali na základě petice to, aby naše vláda respektovala sociální závazky a tak dále. Jeden odborář eh, bohužel byl uvězněn a eh, zemřel ve vězení, čili to, to, čili to je opravdu obrovské drama. Naše odborové hnutí, když přišlo s tiskovou zprávou proti vládě, byli osobně povoláni prezidentem Debim a bylo jim řečeno, že již nikdy více to nesmí udělat. Čili v takové společnosti, v takovém prostředí policejního pronásledování. Prostě lidé se bojí, protože riskují život. Nemáme zde žádnou garanci mezinárodního společenství toho, že by došlo k ochraně těchto lidí a tak dále. Ano, otázka je legitimní, jistě, ovšem toto je naše dynamika, toto je náš život. Já několik let se již snažím o to, abych z USD mm, zpracovával informace, například, nebo naše ligy pro lidská práva a tak dále pracuji s občanskou společností a já s nezávislými novináři, blokéři si vyměňuji informace přes SMSky a tak dále. Já jsem z Dakaru musel, Dakar se musel opustit, čili vidíte, jak, pan, jak prezident Deby, prostě já jsem byl v Senegalu, 10 tisíc kilometrů e, daleko, Senegal, to je prostě e, vitrína Afriky, to je výkladní skříň a já jsem prostě musel opustit i tuto jsem Mali například. bylo, bylo mi řečeno, že eh, já jsem jim řekla, že nemají, nemají právo mě eh, eh, vyhnat z této země. Já jsem pouze mírovým způsobem prostřednictvím mého blogu na to reagoval na tu situaci. Musel jsem odejít do Guineji a ano, na RF i například okamžitě o tom byly informace o tom, že se musel opustit tuto eh, zemi a eh, v, Gine, Gineji mě samozřejmě přijali. Ovšem, já jsem měl štěstí, protože Francie mě ochránila, eh, došlo tam k, k spolupráci, měl jsem možnost získat víza a když asi měsíc jsem, jsem v Paříži, ovšem tam, tam došlo bohužel k zhoršení vztahů, protože prezident Deby eh, požádal Francii o vysvětlení eh, mm, této skutečnosti, to znamená, proč mě přijali, proč jsem měl možnost zůstat v Paříži. Ano, hovořili jste i o zemích v našem okolí, například ve střední Africe prostě e, není žádná alternativa. Víte, že tam je prezident prostě už asi 35 let a tak dále. E, Deby už je 23 let e, u moci. Deby mu prostě nikdo neodporuje Například v Čadu není ani možnost poslouchat RMI. Já jsem ovšem například do Senegalu, v Tunisku, v Guineji, poté ve Francii. My prostě nemáme bohužel žádnou naději, pokud jde o okolní země, které by mohly tlačit na místní režim, na čas, režim. Je to prostě diktatura opravdu nejhoršího kalibru, kterou v Africe eh, vidíme. To znamená, že žádná naděje bohužel tu já nevidím samozřejmě možná nějaká mezi, nějaký mezinárodní eh, tlak, tlak nevládních organizací, organizací podobného typu, jako je OSN nebo EU nebo mezinárodní eh, tisk, eh, to znamená nějakým způsobem tlačit na místní režim. Protože, jak víte, skutečně prezident Deby reagoval eh, nebo pronásledoval samozřejmě nejenom mě, ale i ostatní jiné blogery. Bohužel, pokud jde o, Evrop- o Africkou unii, to bohužel tyto země nechtějí, aby, mm, jak si netlačí na náš režim. To znamená, že my nemůžeme na ně spoléhat. Jediné, na koho můžeme spoléhat, jsou mezinárodní instituce podobné vašeho charakteru, aby, aby tlačili na náš režim. A paní de Kaiser, bloker v Čadu. Já už jsem se o tom zmínil, prostě lidé se nemohou dostat na internet tak Eh, ze svých počítačů, řekněme, že jste v nějakém kyberkavárně a když je někdo vedle vás a vidí, že jste se dostali na internet, tak okamžitě o vás informuje a jste začení, čili lidé bohužel se nemohou spouřit. Před rokem eh, jeden univerzitní pracovník se spolupracoval s mým, blogerem, s mým blogem a tak dále, jenom protože došlo k výměně několika mailů, tak prostě byl začen. Všechno je kontrolováno, všechny telefon, telefonické spojení, SMS, dokonce o tomto člověku ani nevím, co se s ním stalo, čili mm, okamž, já například s mm, poslanci některými, kterými zavolají do Dakaru nebo někde jinde, tak prostě se s nimi spojím. Ovšem já prostě nechci s lidí nebo s členům rodiny tvořit obětné beránky, protože v Dakaru jsem sice nebyl chráněn, tam, to, z Dakar, Dakar, tam se musel opustit, ovšem já prostě nechci, nechci kromě tohoto lobby, kromě mého blogu, nechci ohro, ohrozit život jiných lidí. Prostě volám potom, aby mezinárodní společenství udělalo určité konkrétní kroky v Čadu. My opravdu prostě musíme přestat zavírat oči před touto situací. My prostě chceme žít eh, důstojný život, eh, chceme, aby, chceme samozřejmě mít veškeré svobody, eh, dobrou zprávu, řízení naší země. Ovšem v Čadu prostě posledních 23 let něco takového není možné. Děkuji vám. Máš aussi vous poser... Euh, Já, jestli dovolíte, rovněž bych vám položila jednu, dvě otázky. Myslíte si, nebo máte nějakou představu o tom, jak tyto finanční prostředky Evropské unie, rozvojové fondy nebo prostředky jiných dárců, jak jsou využívány, co si o tom myslí eh, eh, lidé, například to, co jde na vzdělání, zda máte možnost z toho těšit všichni, nebo to, co se mm, mm, má eh, využít pro zdravotnictví a tak dále. Jak to vypadá? A další záležitost, společenství čatské má nějakou představu o tom, jak investuje pan prezident Idris Deby, kde mm, řekněme, kam ukládá tyto finanční prostředky. Světová banka, jak všichni víme, se stáhla z Čadu poté, co prezident z, protože čad produkuje 250 tisíc barelů ropy denně a v podstatě slíbili, že, že mm, tam dojde k eh, postavení ropovodu, Světová banka zjistila, že tam došlo k porušení těchto kontraktů a těchto slibů, proto bych byla velice ráda, abyste nám řekl, k čemu došlo poté, jak to vypadalo, zda by se situace, zda se situace změnila, zlepšila, zda prezident je roz, trošku eh, se umoudřil a jak to vypadá s finanční prostředky, které pochází z ropy. Tato otázka je samozřejmě velice smutná. 2000-2003 v tom období my jsme se snažili a v podstatě tenkrát jsme mobilizovali část našich, naší společnosti, pokud jde o řízení těchto ropných zdrojů a tak dále. My jsme prostě věděli, že Světová banka tam je zapojena, mezinárodní organizace. Chtěli jsme, aby došlo k tlaku na eh, prezidenta. V roce 2005 ovšem bohužel udělala takové to rozhodnutí, jak víte, došlo k zrušení této, tohoto dohod, této dohody, tak, aby prostě eh, mohl sám prodávat Eh, ropu a najednou výnosy samozřejmě jdou pouze do jeho kapes a v podstatě se kupují z toho zbraně, kupuje si z toho majetky v zahraničí a tak dále. Jeho eh, rodina je multimiliarda, eh, jsou, v jeho rodině máme multimiliardáře a tak dále, čili je to to znamená, na jihu, na jihu Čadu jsou tato náležiště, ovšem lidé tam umírají hladem, nedostatkem základních prostředků, nedochází k žádnému úsilí, pokud jde o vzdělávání, o rozvoj, infrastruktura, která byla postavena Prostě tam bohužel všem si se můžete něco postavit, ovšem lidé, máme tam nedostatek eh, učitelů a tak dále. Čili tyto finanční prostředky jsou utráceny tímto způsobem. Pokud jde o partnerství v oblasti pomoci Čadu, bohužel to všechno řídí rodina prezidenta. To znamená, že v podstatě oni se nemusí zpovídat ani vládě, ani partnerům pro rozvoj, který eh, jsou přímo na místě a kteří prostě ani nevědí o tom, jak se tyto finanční prostředky využívají. V podstatě jsou to zprávy, které jsou prázdné, které jsou nepravdivé a bohužel často se zavírají oči. Eh, abyste měli přístup k zdravotnictví, tak musíte za to zaplatit, což u nás lidé prostě nemají tyto finanční prostředky. Zdravotnictví je zanedbáno, všechny, za, eh, všechny základní sektory trpí, všechno je uduseno naším vládou, naším režimem každodenní život našich lidí je opravdu dramatický. Lidé nemají žádné prostředky. Ehm, například eh, u nás nemáme ani přístup k vodě, k elektřině v, eh, u nás v Diamenu, v hlavním městě, čili eh, prostě naše země nemůže tam dojít k žádnému ekonomickému růstu, když nemáme ani přístup k základním věcem, k elektřině, k vodě a tak dále. Samozřejmě, že Ehm, bohatí mají přístup k, ke všemu, ovšem obyčejný každodenní člověk prostě nemá přístup k minimálním potřebám. Čili to je opravdu velice zneklidňující situace. Finanční prostředky se investují potom v zahraničí, podle mých informací. Pan prezident Eh, své velvyslanec ve Spojených státech, je rovněž z jeho rodiny, eh, nyní je v Jižní Africe, v podstatě všechny tyto odkloněné finanční prostředky z ropy, z eh, národního ministerstva financí a tak dále. Prostě to všechno, například i díky Kadáfimu odklonili spoustu finančních prostředků. Tyto finance, pokud víme, jsou nyní v Johannesburgu v Jižní Africe. To znamená, že v podstatě není žádná kontrola. Pokud by tento režim prostě eh, eh, byl zvržen, tak by mohli žít bez jakýkoliv problémů. No ano, je to otázka i trestnosti, to je rovněž zásadní otázka. Ano, prostě nemáte možnost eh, být vyslyšen spravedlivě a tak dále. Jižní Afrika, jak víme, tyto finanční prostředky jsou tam ochráněny na mezinárodní scéně. Eh, prezident se samozřejmě bojí toho, že pod tímto tlakem dojde k určité změně a my proto vlastně se připravuje a dochází k odvolnění těchto finančních prostředků. Prostě je to země, která je nedemokratická. Vidíme, že například Kadáfiho režim padl. Já samozřejmě doufám, že dříve nebo později režim kdyby ho rovněž padne a právě proto on se připravuje na tuto eventualitu. A právě proto my se snažíme informovat o tom lidi u nás i v zahraničí na různých úrovních. Všichni, kteří chtějí naslouchat, Prostě musíme přestat zavírat oči, otáčet se zády. Co motivuje mladé lidi prostě k eh, odchodu z naší země? Protože je tam anarchie, nestabilita, porušují se lidská práva, lidé musí odcházet do exilu a je to vlastně ta šílená migrace, kde lidé se prostě snaží přes eh, Saharu dostat do Španělska a tak dále. Prostě to jsou věci, před kterými nesmíme zavírat oči. My prostě chceme, aby došlo v naší zemi k respektování všech těch hodnot, které se respektují i u vás. Prostě proto jsme zde, abychom bojovali za tyto univerzální, všeobecné, pra, všeobecná práva. Prostě u nás bohužel dochází k porušování všech těchto základních práv. U nás prostě jsme tímto způsobem oslabeni. Když jsem byl v Dakaru, tak jsem měl 100 eur, které z mého blogu, z těchto typy, měl jsem tam takovou smlouvu a měl jsem teda za to 100 eur. Zaplatil jsem za internet, za nájem a tak dále. Prostě já chci, aby se změnily věci, aby se změnila situace v mé zemi, abych se tam mohl vrátit. Já bohužel v důsledku persekuce musím nyní žít eh, v Paříži, ve Francii. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Vidíme zde ještě mnoho přihlášených do diskuse. Paní Levin má slovo. Thank you very much. Děkuji. Já si myslím, paní předsedkyně, že už jste vlastně tu stejnou otázku položila kterou jsem chtěla já dát. Eh, vy jste zmínila potřebu mezinárodního tlaku a toho, že sousední země nebudou na ten čat tlačit a tlak musí být mezinárodní. Takže co může udělat EU? Co Mm, myslíte, že eh, k čemu vedou ty prostředky evropské pomoci? Nedělají více škody než prospěchu? A co můžeme udělat pro to, eh, aby se změnilo příjem pomoci ve vaší zemi? A jakou, jaká doporučení byste dal eh, ohledně evropských investic do vaší země, které by, aby byl vyvinut tlak na vedení země směrem k větší demokracii. Také vám chci poděkovat, že jste mezi nás přišel za to, že jste tak statečný a že jste skutečně položil tuto otázku mezinárodním společenství. Děkuji. Pan, slovo má pan Miček. Děkuji, paní předsedkyně, za vaše informaci. Můžu se zeptat, zda znáte výroční zprávu o lidských právech Evropského parlamentu. Domníváte se, že naše výroční zpráva, která je přehledem e, případů zneužívání lidských práv v různých částí směta, um, myslíte, že to dostatečným způsobem řeší situaci v Čadu? Um, mohl byste, když tak, pokud to neznáte, eh, dám později eh, reagovat e-mailem, protože to je výroční zpráva, na kterou je nutné reagovat. Za druhé jsou eh, evropské jednotky v Čadu, jirské jednotky tam byly v minulosti. Není jejich úkolem trošičku přispívat k propagaci mm, dobré, dobrých standardů? Účastní se nějak, dělají něco takového? Děkuji, paní se máte slovo. Děkuji, já nechci um, zacházet do příslušných detailů, ale um, co se týče vztahu se sousedy, bylo by možné velice stručně Eh, tam, co se týče eh, vztahu se Sudan, tam jsou stovky tisíc uprchlíků z Darfuru eh, u vás. Um, také co se týče té vily koupené v Chartumu. Můžete k tomu něco říci velice stručně, bez při, zacházení do přís, Eh, do eh, velkých detailů. Michale Bevle, děkuji vám všem. První otázce. Zda existuje nějaký tlak ze zemí střední Afriky? Já myslím, že ne. Zle... Mm, ten, ty režimy ve střední Africe se podporují sami sebe. A ta změna musí přijít z vnějšku. Když se mm, podíváte na reakce z toga a podobně, tak vidíte, jak to situace vypadá, tu cestu k rozvoji Eh, si musíme najít sami, eh, eh, co můžeme dělat. Snahy Evropské unie nebo jejich úsilí byly pozitivní, ale nejsou dostatečné. Protože nestačí povolávat jak zodpovědnosti ty příslušné orgány vedení. A mm, v podstatě to, co se děje teď, nevede nutně k tomu, aby respektovali základní zásady právního státu. Mohlo by to být v podstatě kapka v moři. Nevede to k zásadnímu zlepšení životních podmínek průměrného občana Čadu. Pokud budou respektovány demokratické principy, jak je možné, aby eh, čat měl hlavu státu jakou, takovou, jakou má. To se musí změnit. Je velice obtížné investovat do země jako čat, kde je tak uh, velká nestabilita. My nemáme ani minimální garance, eh, že budou respektovány lidské, lidská práva. Investoři do Čadu by vlastně eh, mm, přišli o své investice, mm, protože je obtížné investovat do země, kde jsou, nejsou respektovány základní zásady, kde jsou vlastně lidé eh, vyháněni ze země podle nějakých eh, subjektivně posuzovaných přečinů. A toto všechno prezidentovi a jeho okolí umožňuje stále více bohatnout na úkor zbytku země a rozšiřuje tu sociální propast v Čadu lidé musí poslouchat, co se děje a využít této příležitosti a mluvit s lidmi v Čadu. Protože otázka voleb je například věc, která se dostatečně neřešila. Když se podíváme na vztahy mezi Čadem a Evropskou unii, musíme se zaměřit na lidská práva, řádnou zprávu, svobodu, možnosti um, občanů se svobodně vyjadřovat. To jsou základní principy demokracie, které je nutné respektovat a která nejsou respektovány v Čadu. To je první krok směrem ke změně. Co se týče vztahu mezi Čadem a dalšími zeměmi, um, tato zpráva nezmiňuje všechny problémy. Ty problémy se musí řešit podrobně. Evropská unie to může k tomu přistupovat nestraně, to je důležité, ale současně musí zohlednit i všechny s tím souvisující otázky, které souvisí s, bezpet, s bezstretností a nedostatečnou transparentností, nerespektování právního státu, což všechno vede k eh, systému diktatury, který tam je. Z mého názoru to vede k určité eh, lhostejnosti vůči tomu, co se děje v Čadu. Paní předsedkyně, tady byla otázka ohledně Sudánu. Ano, Co se týče vztahu se Súdánem, tak uh, situace se mm, lepšila. Samozřejmě tady docházelo k represálím v Súdánu, což vedlo k tomu, co se stalo v Darfuru. A samozřejmě situace se od té doby se značně zlepšila. Děkuji. Předám slovo z externí služby paní Lupis a paní Elena Lásku z komise si vezmou slovo. Jenom chci říci kolegům, aby si všimli toho, co jeden člověk dokázal ve jménu svobody slovo vyjadřování s rozpočtem 100 euro měsíčně. Nemohli bychom najít eh, někoho eh, dalšího, kdo by podobně dokázal přispět k svobodě projevu v těchto zemích. Takže teď má slovo eh, zástupce služby externí, zástupce externí služby. Děkuji. Děkuji za, děkujeme za prezentaci, pane Makelo. Ehm, Evropská unie sleduje, co se děje v Čadu a mm, vy z toho máte za sebou hodně. Čad je země, která se mm, výrazně roz, eh, rychle, převrkotně rozvíjí v posledním desetiletí eh, v podstatě od zlepšení situace v, eh, v Sudánu to bylo relativně stabilní. Geo politická situace Čadu je složitá, nebudu tady prezentovat situaci ve všech sousedních zemích, kde je to také složité, což, tak, což ovlivňuje i čat. Tato stabilita, která tam je, všem musí být eh, v kontextu demokracie, o což se snažíme eh, v našich vztazích s Čadem. Z perspektivy Evropské unie nás tedy znepokojuje situace lidských práv v Čadu, především nedávné události. A mm, Evropská unie vede dialog s Čadem. V červnu jsme se setkali s místními orgány bude eh, intenzivnější ten dialog. Zabýváme se otázkami jako justice, eh, lidská práva. Ten dialog jsme zaměřovali na některá základní věci, které již jsou na stole a které kdy se e, snažíme jednat s panem Kupočou, což je Eh, váš spoluobčan, který je v současnosti zadržován. My se snažíme řešit eh, situaci eh, nebo zjistit, co je za jeho odsouzením na dva roky vězení. Situace je znepokojivá v celé řadě, v celé řady hledisek. Měli bychom si uvědomit, jaké jsou strukturální slabiny eh, Čadu a mechanismy, které tam jsou. Musíme být velmi opatrní. Čad stále čelí mnoha výzvám, co se týče státní zprávy, řízení. Evropská unie definovala některé priority pro vztahy s Čadem. Musím říci, že 368 milionů eur bylo eh, rezervováno pro čat a to se týká udržitelného rozvoje, strukturálního rozvoje, infrastruktury za předpokladu vytvoření příslušných vládních struktur. Také máme Evropské nástroje demokracie a lidských práv, což eh, má poskytovat um, podporu médiím. Také eh, od prosince tedy existuje projekt, který má posilovat kapacitu médií v Čadu. A na závěr chci říci, že jsme ehm, dosáhli zlepšení v řadě oblastí. Nedávno byl přijat zákon, který má zlepšit eh, justici. Ten pokrok byl skromný, ale jsou určité důvody k optimismu. Stále se prioritně zaměřujeme na lidská práva ve vztazích s Čadem. A na závěr chci říci, že jste hovořil o boji proti beztrestnosti. Jeden příklad. Evropská unie v současnosti podporuje projekt um, Dakar, um, to je bývalý, bývalé hlavy státu, uh, což nám umožňuje pokračovat v našich závazcích. A politický dialog mezi opozicí a Evropskou unii Eh, to bylo téma, na které jsme se zaměřovali v roce 2007 a teď musíme této práci pokračovat, pomáhat občanské společnosti v dialogu s Evropskou unii a vytvářet mechanismy eh, pro další rozvoj. Chci popřát eh, panu hodně úspěchů v další práci. Paní Elena Blackson z komise Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla také pogratulovat panu eh, Makajlovi Geblovi eh, k zajímavé a důležité práci, kterou dělá. My si toho velice vážíme. A chtěla bych doplnit jenom několik připomínek k tomu, co řekl kolega. A v obálce podle 10. EDF máme 368 milionů eur. Bylo to rozděleno do dvou sektorů. Řádná zpráva a řízení a podpora pro udržitelný rozvoj a e, venkov, stejně tak jako zdravotnictví. V rámci e, té kapitoly e, která se nazývá řádná zpráva, je hodně peněz pro zlepšení systému spravedlnosti. To zahrnuje školení, které by mělo přispět k tomu, aby byla vytvořena eh, národní eh, škola pro vzdělávání lidí v oblasti práva a, a také pro vzdělávání soudců. Zároveň probíhá projekt, který se soustředí na zlepšování přístupu ke spravedlnosti pro ty nejzranitelnější skupiny a také eh, podpora pro zadržené. Eh, v rámci udržitelného rozvoje, eh, to je ta druhá kapitola, je část peněz věnována na zlepšování přístupu k vodě. A to je přímá forma podpory? Přístup k vodě je totiž jeden z cílů tisíciletí. Čad do roku 2015 by eh, tohoto cíle mohl dosáhnout. V rámci desátého EDF existuje důležitý program na podporu nestátních eh, partnerů. Eh, ten zahrnuje 9 milionů eur a 30 projektů. 9 z těchto projektů eh, je přímo spojeno s otázkou lidských práv. To je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké další otázky, mohu je doplnit. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní nastal čas ukončit naši analýzu situace v Čadu. Ráda bych poděkovala panu Makalovi. Ráda bych mu poděkovala za jeho odvahu po několik posledních let, kterou projevuje, je opravdu důkazem toho, Eh, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout na základě právě díky této odvahy a i s málo finančními prostředky. To je opravdu pro nás veliký příklad, je to opravdu velice důležité pro nás mít všechny tyto informace k dispozici a jistě s komisí i s na základě vnější podpory budeme schopni podpořit ještě větším způsobem blokéry i všechny, kteří bojují za svobodu projevu v vaší zemi. Čili ještě jednou vám děkuji, pane Makajlo Gebulo, děkujeme za to, že jste vystoupil v našem výboru k tomuto tématu. le point... Nyní po číslo 12 našeho dnešního programu, pokud jde o místní orgány a občanskou společnost, Evropská angažovanost při, při podpoře udržitelného rozvoje. Toto je téma, které jsme odložili na 16. září. Protože paní Kretu bohužel dneska nemohla být přítomna. A tím se dostáváme k bodu číslo 13 našeho dnešního programu a to je předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. To je stanovisko, které nám připravil navrhovatel pan Bill Newton Dan. A v podstatě je to právě stanovisko k zprávě, která se zabývá tímto eh, tématem. Je to legislativní stanovisko a nyní bych poprosila pana Newtona. Dana, dávám vám slovo k prezentaci vašeho stanoviska. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. myslím si, že toto je takové méně zajímavé téma porovnáním eh, s tím, co jsme právě slyšeli. Nicméně je to důležité téma, protože eh, souvisí eh, s korupcí a ta je problémem také v Čadu. Zde u tohoto tématu hovoříme o zabraňování praní špinavých peněz a financování terorismu. A celá řada společností se na mě obrátila se svými lobistickými snahami. Jsou to především společnosti um, v oblasti hazardních her. Nicméně eh, já se tímto tématem zabývám z hlediska nikoli vnitřního trhu, ale rozvoje. Libé nebo Ekon zde budou hlavním výborem, příslušným výborem. Ještě to nebylo vyřešeno, a který z těchto dvou výborů bude příslušným výborem. Nicméně my jako DV jsme o krok napřed, do, napřed. Už máme své stanovisko ještě předtím, než se vůbec ví, kdo bude příslušný výbor. Návrh komise pochází z února. Myslím si, že návrh je dobrý. Nicméně ho chceme trošku vylepšit eh, prostřednictvím našich návrhů. Eh, jedna věc, kterou bych eh, chtěl zdůraznit, je, že chceme zavést koncept větší transparentnosti. Právě jsme si vyslechli zajímavou prezentaci o Čadu a z toho vyplynulo, že pokud je větší transparentnost o tom, jak Eh, jsou peníze EU využívány v dané zemi, potom by v Čadu asi nekončili na eh, nějakých oslavách svateb. Jeden z velkých problémů, na které narazíte, pokud se zabýváte praním špinavých peněz, je, že lidé převádějí peníze do daňových rájů eh, pod eh, falešnými jmény. A je velice těžké potom vysledovat eh, ten řetězec převodů a zjistit, kdo je skutečným příjemcem plateb. Co bychom měli udělat, podle mého názoru, je zavést požadavek, aby daňové eh, ráje zpřístupnili své registry, abychom věděli, kdo je skutečným příjemcem v každém případě, a ne abychom eh, zde měli pouze nějaké um, falešné společnosti nebo společnosti jenom na oko. Ve stejné souvislosti bych chtěl navrhnout, abychom měli větší spolupráce mezi eh, finančními spravodajskými jednotkami eh, v členských státech. Samozřejmě je někdy těžké donutit členské státy, aby spolupracovali, protože každý členský stát se myslí, že dělá věci nejlíp a nevěří ostatním. Nicméně zločinci převádějí bez problému peníze přes hranice a tak nemůžeme eh, nespolupracovat. Je třeba, abychom, aby členské státy spolupracovaly, aby spolupracovaly finanční spravodajské jednotky v členských státech a to mnohem úžeji, než je tomu doposud. posud. V předložených pozměňovacích návrzích mám ještě celou řadu dalších věcí. Nebudu eh, procházet všechny, protože už nemáme tolik času. Eh, nicméně, eh, vzhledem k tomu, že naše schůze 3.10. byla zrušena, měli bychom o tomto návrhu hlasovat už během září. Takže už není tolik času na předložení pozměňovacích návrhů, ale možná nám k tomu paní předsedkyně řekněte ještě více. Merci beaucoup. Je donne la... Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegovi Newton Danovi za tuto zprávu. Chtěl bych vystoupit jménem paní Schneber Jastrum, která zde dnes nemůže být a požádala mě, abych reagoval jejím jménem. Za prvé děkuje zpravodaje za vynikající eh, návrh, nemá s ním žádné velké problémy. Eh, návrh komise se soustředí především na vnitřní politiku EU. Nicméně tato otázka je také důležitá pro třetí země, pro rozvojové země. A jak řekl zpravodaj, Praní špinavých peněz a financování terorismu je v každém případě mezinárodní fenomén. Vždy proto existuje eh, nutnost, aby existovala koherence mezi eh, vnitřní politikou a rozvojovou politikou. A je třeba, aby zde nedocházelo k podkopávání eh, cílů rozvojové politiky. A paní Šnaber Jastem poukazuje na to, že v rozvinutých zemích existuje často přísná kontrola praní špinavých peněz a tak praní špinavých peněz se přesouvá do rozvojových zemích, kde kontrola není tak pokročila. Musíme eh, zvážit veškeré dopady nové legislativy, také na třetí země a jakým způsobem je možné třetí země podporovat. Eh, domnívá se, že eh, řešením je přístup k informacím a výměna Eh, nejlepších přístupů eh, také se třetími zeměmi, aby třetí země ehm, věděly, jakým způsobem bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podporuje myšlenku zahrnutí třetích zemí do spolupráce mezi finančními spravodajskými jednotkami a do stílení informací. Také souhlasí se zpravodajem v tom, že je třeba zajistit co největší transparentnost na mezinárodní úrovni. To musí být v centru naší činnosti. Takže jsem velice rád, že jsem zde mohl vystoupit jménem kolegyně a děkujeme panu Newton Danovi. Paní z Argentiny, máte slovo? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pan Newton Dan má pravdu. Ještě probíhá spor mezi Libe a výborem pro hospodářské záležitosti, kdo bude příslušným výborem. Nicméně já doufám, že to bude brzy vyřešeno a e, poté budu ráda, že budu moci předložit také odpovídající pozměvací návrhy. Já si myslím, že je velice důležité, že výbor DV poukazuje tak silně na transparentnost. Také proto, že my zde ve výboru DV se snažíme zajistit koherenci mezi různými e, návrhy. Já Eh, jsem také ve eh, výboru LIBE a budu ráda, když eh, budu moci zohlednit návrhy výboru DEVE ve zprávě právě ve výboru LIBE. Myslím si, že je zásadní, abychom podpořili myšlenku, ehm, že je nutné zajistit ehm, že bude možné zjistit, kdo je skutečným příjemcem plateb a majitelem prostředků. A na závěr bych e, chtěla říci, že e, se zde jedná o čtvrté přespracovávání směrnice. Jde zde především o boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Nicméně zde začíná vstupovat ještě nový aspekt a to, je, to jsou daňové úniky a vyhýbání se daní. Já si myslím, že bychom se měli pokusit tuto směrnici co nejvíce rozšířit, abychom mohli bojovat efektivně také proti právě daňovým únikům. Myslím si, že to ale nebude jednoduché. Je to takový tvrdý oříšek, který ale musíme rozlousknout. Nejde zde jenom o e, trestnou činnost, ale jde zde také o to, že eh, při této změně bude potom směrnice eh, mít mnohem eh, širší rozsah a bude se dotýkat mnohem většího množství lidí. A samozřejmě zde potom bude vstupovat do hry otázka ochrany osobních údajů. Musíme zde nalézt určitou rovnováhu. Děkuji, pan Martinez. Děkuji, paní předsedkyně musím mm, říci, že touto zprávou stačí, když se podíváte na ten název. Mě to trošičku vadí, ten název, celá ta zpráva. Já mám velkou důvěru paní Argentiny, je, je velice pečlivá a pracovitá, o tom není pochyb. A jsem si jist, že ta zpráva Mm, práva projde a že pan, ke respektuji pana Dana, ale nevím, zda si tady někdo položil otázku, jaké procento prostředků se pere z, e, finanční systém na financování terorismu. Je to 2%, 1%, kolik? Když si přečtete tu zprávu, tak je jasné, že Mm, co především vadí Evropskému parlamentu, je financování terorismu, nikoli praní špinavých peněz obecně, jako takové. To je dojem, jaký z toho mám já. Mil mm, hovořil o nelegálním praní špinavých peněz. To mě skutečně zaujalo. To mě jaksi vede k tomu myslet si, že existuje i legální praní a to může být vlastně 98% praní. Také se tomu říká finanční inženýrství, jinými slovy. Praní je v podstatě okrádání, krá, krádež veřejných peněz. Daňové uniky, o to prostě jde. To, to je praní špinavých peněz. což také musí eh, nás velmi znepokojovat, ale až, nám, až tak nám to nevadí, jak se zdá. Jenom nám jak si vadí, že malinkatá část těch propíraných peněz se používá na financování terorismu. To, to mě znepokojuje. I, I mě to samozřejmě vadí, ať eh, se na to používá kolik chce prostředků, ale doufám, že mm, to, co říkám, Eh, paní Sargentini a pan eh, Newton Dan eh, vezmou v úvahu, protože bychom měli využít této příležitosti této zprávy a říci, že peníze nebo praní špinavých peněz je běžná praxe ve finančním systému. A to já nás velice znepokojuje, stejně tak jako financování terorismu, které je taky důležité. Ale musíme jasně říci, že nám více vadí ta mnohem eh, větší, to mnohem větší procento peněz, které se pere. Protože to, je, to jsou všechno daňové úniky. Náš přítel z Čadu o tom teď hovořil, kolik peněz se krade a pere. A z toho, kolik se eh, fin, používá na financování terorismu? Já bych řekla, že malá část. Mm, o tom můžeme mluvit jindy, později, v jiném parlamentu, ale tohle eh, jsem chtěl říct jako příspěvek do této diskuse. Doufám, že to zohledníte. Paní Sanchettini a Bill, jsem si jistě, jistě znají mm, to, co, o čem tady mluvíte, máme zkušenosti, známe se a jsem si jist, jako vždy. E, ano, můžeme tady mluvit samozřejmě svobodně. A já si uvědomuji, že nemáme vždy příliš času na stanovení priorit. Já chci říci, že ani název této právy se mi nelíbí. Že zdůrazňujete financování terorismu tolik, vyvolává dojem, že nám více vadí to, že se obrovské prostředky perou a e, to znamená, že lidé neplatí daně, které by se pak měly používat na e, celou řadu věcí, ale více nám vadí tento malá část těch peněz, které se používají na financování terorismu. Takže doufám, že si kolegové mm, budou mít možnost se nad tím zamyslet a tu zprávu aspoň trochu pozměnit. Děkuji, pane Martinez, a nyní má slovo komise. To byla smakání. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve přivítat eh, tento návrh zprávy. V mnoha ohledech jde stejným směrem, jako je návrh komise. Chci zmínit jenom několik problémů a první je transparentnost. Samozřejmě to je stále důležitější téma. Eh, návrh komise se na to zaměřoval, především co se týče identifikace mm, konečného vlastnictví firem, kdy vlastně ty firmy sami nejlépe vědí, kdo je konečným vlastníkem. My jsme Eh, ne, eh, uložili členským státům povinnost vytvořit registry na eh, tuto věc, to ale neznamená, že jsme proti těm registrům. Ovšem zaměřujeme se na zajištění toho, abychom měli přesné aktuální informace k dispozici pro příslušné orgány i povinné, povinné orgá, subjekty je důležité, aby ty informace pak se dostaly do registru. My se příliš zaměřujeme na registry a ne dostatek na ty, tečně na ty vlastní informace a potenciálně eh, to vede k situaci, kdy se příliš spoléhá na ty registry. Ty budou ale problematické, pokud ty informace nebudou aktuální. Proto jsme se zaměřili především na to, aby ty informace byly k dispozici. Jsme poměrně otevření té myšlence registrů, ale nechceme, aby se staly jaksi snadnínou cestou, jak se vyhnout, eh, tedy pro povinné subjekty, eh, aby se vyhnuli své, svým povinnostem aby mm, tedy znali své eh, konečné majitele, konečné vlastníky, skutečné majitele. Co se týče třetích zemí a spolupráce s, fi- eh, s pravodajskými službami, co se týče financí, my jsme mm, navrhli jejich posílení, eh, tak spolupráci. Jsme kontaktu s eh, spravodajskými orgány pro finanční záležitosti. Máme platformu, eh, kde mohou se scházet a jsme si vědomi nutnosti posílení spolupráce v rámci EU, spolupráce mimo EU s jinými spravodajskými službami. Jsou, to je například skupina Egmon, To je systém, který umožňuje spolupráci mezi eh, spravodajskými službami na celém světě. Současně se musíme být svědomi omezení evropské legislativy a e, pole působnosti, kde můžeme vydávat legislativu. A na závěr zdanění máme v našem návrhu specifické jako zmínku o daňových trestných činech. Takže chceme, aby tyto formy trestné činnosti byly pokryty. Jsme si vědomi, mm, jsou jak, toho, jak naše eh, s, eh, práce souvisí s navrhnou směrnicí oproti protišpraní peněz a potřebě boje proti daňovým únikům a je to vlastně to zapadá do celkové obecné debatě o e, potřeb omezení daňových úniků, tak tím bych skončil. Děkuji. Děkujeme. Ještě někdo ze strany komise, kdo by chtěl vystoupit k tomuto tématu? Není tomu tak. Dobře. To znamená, že poprosíme pana Newtona Dana o závěrečné slovo. Uh, thank you very much, Madam President. Paní předsedkyně, děkuji všem. Uh, já se všemi souhlasím. Myslím, že to je velice plodná spolupráce v příštích týdnech. A jsem rád, že tady je paní z Argentíny. Um, děkuji, s tím souhlasím. Pan uh, Martinez, já plně souhlasím, ten velký skandál je uh, praní špinavých peněz ze strany těch, kteří prostě přešupují peníze všude možně, nenutně pro, na terorismus. Ale toto je prostě návrh komise a my se k tomu jenom vyjadřujeme, takže tohle věc nemůžeme měnit. Máte absolutní pravdu. Já jsem pracoval v výboru Krym a ty částky sice nejsou nikdy přesné, ale ta uh, Eh, míra braní eh, špinavých peněz, daňových úniků a těch peněz, o které státy přichází, je v, trilio, eh, v trilion, bilionech. Děkuji tedy také komisi. Vzhledem k nedostatku času tady skončím. Možná mi můžete připomenout, jaký je časový harmonogram tady. Děkuji. Já si vzpomínám, že Máme do 4. září na ty pozměňovací návrhy do 6 hodin a uh, pak bude hlasování 13. září. A nyní je to 14. bod, je to konference OSN zúčastněný stran o konferenci, je to konference o klimatických změnách. A bohužel jsme trošičku, eh, máme spoždění a já teda budu muset trošku mm, řídit tuto debatu, pokud jde o čas. Poprosila bych vás, aby každý, kdo vystoupí, nepřekročil tři minuty. V letošním roce konference, která se týká klimatu, proběhne ve Varšavě od 11. do 22. listopadu. Především se budeme snažit připravovat jednání ohledně nové dohody po Kyoto, která by měla být připravena v roce 2015 a vstoupit v platnost v roce 2020. Plenárka veme v potaz samozřejmě i usnesení, které bude výsledkem této konference. Envy připravilo již nyní návrh tohoto usnesení. Naši koordinátoři v červenci již o tom hovořili a sekretariát připravil jednotlivé odstavce, které bychom mohli upravit ještě předtím, než je 30. září přijmeme. Obdrželi jsme návrh tohoto usnesení výboru NB a rovněž jednotlivé odstavce, které by mohly sloužit jako příspěvek, základní příspěvek našeho výboru. Hlavní body těchto odstavců hovoří o tom, že úsilí v oblasti omezení um, um, skleníkových plynů jsou nedostatečné, má to obrovské dopady především na rozvojové země. Zdůrazňujeme zde kolektivní odpovědnost jednotlivých vlád, tak aby eh, udělali ještě větší pokrok v této oblasti, pokud jde o dosažení eh, dohody eh, nezvyšovat teplotu o více než 2 stupně Celsia. Proto musíme opravdu sdílet naše úsilí tak, aby nedo šlo k ohrožení těch nejdůležitějších, eh, nejzásadnějších aktivit, které musíme provést v tomto ohledu. Samozřejmě, že zde máme i konkrétní návrhy eh, v tomto ohledu, se kterými náš sekretariát přišel. A nyní paní Fiona Hall poprosila o slovo, prosím dávám vám a Jak už jsem se o tom zmínila, omezím každého řečníka na tři minuty. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já bych jenom požádala o objasnění. Já jsem se možná spletla, ale já jsem měla pocit, že my hovoříme o mm, klimatickém rámci 2030, který vypracovala komise, což je tedy na programu. Ano, ale dneska dopoledne jsem konstatovala to, že pan Deva bohužel na poslední chvíli musel zrušit účast na našem jednání a proto jsme museli udělat takovou úpravu ohledně bodu 14 tématu, protože v podstatě je to ta klimatická konference v listopadu ve Varšavě, především pokud jde o to usnesení, které máme k dispozici, které náš parlament v říjnu přijal. To znamená, že došlo k úpravě tohoto tématu a došlo i k úpravě eh, eh, programu našeho jednání. Dneska dopoledne jsem o tom hovořila, když jsem zjistila, že paní Kretio a pan Deva nejsou přítomní a právě proto jsem poprosila a mm, informovala o tom, že budeme hovořit o této konferenci ve Varšavě od 11. do 20, 20. listopadu, která bude připravovat dohodu po Kyoto. Děkuji za toto objasnění, já se omlouvám za to, že jsem od dopoledne nebyla přítomná v podstatě to, co jsem chtěla říci, je stejně podobné k tomu tématu, o kterém jsem chtěla hovořit, to znamená, nesmím zapomínat na to, že klimatická změna prostě má dopad na rozvojové země, mnohem větší dopad než na jiné země. A také si musíme uvědomit, že zde existuje riziko, že zapomeneme jednat. A celá řada lidí zapomíná na klimatické změny kvůli hospodářské krizi. Nicméně problém klimatických změn nezmizel. Je to ta největší výzva pro 21. století. A co uděláme v Evropě? bude mít vliv na to, jak budeme důvěryhodní při vyjednávání o boji proti klimatických, proti klimatickým změnám. Klimatické změny jsou ehm, velkou výzvou pro bezpečnost. Eh, víme, že například v Africe dochází eh, ke zhoršování eh, životního prostředí, místního prostředí kvůli klimatickým změnám. Lidé mají stále méně dostupných zdrojů. A celá řada zemí, se kterými jsme v kontaktu v rámci AKT, skutečně eh, má obrovské problémy kvůli klimatickým změnám. Dokonce může dojít k tomu, že tyto země úplně zmizí, protože budou zaplaveny. A měly by proběhnout, by proběhnout jednání ve Varšavě a Myslím si, že je důležité, abychom v parlamentu měli jasno v tom, že nechceme snížit ambice, že potřebujeme mít do roku 2030 jasné ambice, jasné cíle na snižování emisí skleníkových plynů musíme mít na paměti to, že pokud nebudeme sami ambiciozní, nemůžeme eh, vznášet požadavky vůči ostatním. Musíme se podívat realisticky na to, co děláme eh, ve výboru eh, DV. A musíme se podívat eh, realisticky na období po roce 2015, abychom zajistili, že naše plány budou realistické, ale zároveň ambiciozní. Pokud tomu tak nebude, potom nemůžeme očekávat od ostatních, že sami přijdou s ambiciozními cíle. Mnohokrát děkuji. Zdá se, že nikdo další nežádá o slovo. Tak dám slovo Evropské komisi a e, to panu Lašmiller. Thank you. Uh, Mnohokrát děkuji. A já jsem e, z generálního ředitelství klima. Nemohu než plně souhlasit s tím, co řekla paní poslankyně. Čeká nás eh, konference eh, COP a eh, tam je potřeba, aby Evropa sehrála klíčovou roli. Uvědomujeme si, že dosáhnout eh, omezení klimatických změn, eh, tedy maximální zvýšení o 2 stupně celkové teploty, je něco, co si bude vyžadovat velké financování v následujících letech. A odhaduje se to na 100 miliard amerických dolarů eh, ročně do roku 2020. A to souvisí se snahami snižovat emise skleníkových plynů, stejně tak jako se snahami dosáhnout větší odolnosti a udržitelnosti. Samozřejmě tento výbor má důležitý, důležitou roli eh, v tom, aby eh, bylo zajištěno, že eh, v rozpočtu bude dostatek peněz na tuto věc. Dohodli jsme se, že v rámci dalšího VF, VFR by nejméně 20 prostředků e, se mělo nějakým způsobem dotýkat e, klimatu. E, bude to zahromat i prostředky v rámci ODA, oficiální rozvoje pomoci. To je z mé strany asi všechno. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ještě jednou bych vám ráda připomněla to, že zde máme lhůtu pro pozměňovací návrhy a to do 24.9. dopoledne. A nyní se dostáváme k bodu číslo 15 na našem dnešním programu a to je změna dohody u veřejných zakázek. Naším zpravodajem u tohoto stanoviska je pan Kačmárek. Nyní mu tímto dávám slovo aby nám představil toto stanovisko. A ještě jednou mm, bych vám ráda připomněla, že každý bude mít tři minuty potom na vystoupení. Bardzo paní, paní Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Cílem E, změny dohody o vládních zakázkách e, je rozšířit počet členů, e, tak aby se této dohody účastnilo více zemí doposud eh, země, které eh, podepsaly a implementovaly eh, tuto dohodu, jsou velice rozvinuté ekonomiky. Takže byly zavedeny některé pobídky v revidované verzi, které zajistí, že rozvojové země by se také do této dohody zapojily. A tyto pobídky zajišťují určitou flexibilitu, určitá přechodná období a mezi tyto pobídky patří také možnost ochrany trhu rozvojových zemí, a to ochrany před určitými náklady, které by vzešly z přistoupení k této dohodě o vládních zakázkách. A tato dohoda, pokud vím, z dlouhodobého hlediska je přínosná pro rozvojové země, protože zajišťuje větší transparentnost postupu a zároveň rizika potenciální rizika otevření ekonomiky vůči ostatním společnostem budou vyvážena lepší transparentností. Když jsme hovořili o Čadu, Eh, myslím, že z toho jasně vyplynulo, jak důležité je, aby eh, zadávání veřejných zakázek ze strany vlád eh, bylo co nejtransparentnější, tak aby peníze, které do země plynou, šly ve prospěch občanů. Takže já navrhuji, abychom udělili souhlas k této dohodě a já doufám, že tato revize dohodu oživí a rozšíří počet eh, stran, které tuto dohodu podepsaly. Merci beaucoup. Děkujeme. A nyní paní Sargentini, máte slovo. Dank u voorzitter. Laat ik heel kort. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Analýza strany zelených eh, k tomuto tématu by mohla být schrnuta následovně. Eh, když hovoříme o zadávání veřejných zakázek, eh, nechceme, aby rozvojové země se jsou, nebo ukazuje se, že rozvojové země nemají zájem na této dohodě. Ani eh, rychle se rozvíjející země, jako třeba eh, země Jižní, jako třeba Africká republika. Eh, to by nám mělo něco říci, z toho bychom se mělo něco odnést. Ve chvíli, kdy se země nechtějí účastnit, znamená to, že těmto zemím a jejich podnikům to nepřináší dostatečné Eh, dostatečná pozitiva. Nepřináší to pozitiva pro jejich podniky ani pro eh, jejich eh, veřejné zakázky. Takže zelení nejsou přesvědčeni o tom, že bychom tento kompromis měli podpořit. Pan Berman? Jménem Ricarda Cortés Lastry bych chtěl přečíst následující text. Tato dohoda VTO byla vyjednávána 10 let a je to velice důležitá dohoda pro rozvojové země. A bude to eh, pozitivní pro rozvojové země. Eh, nejenom pro ty, kteře, kteří přistoupí k této dohodě. Proto je zásadní eh, přechodné období. Nicméně tato dohoda povede také k větší transparentnosti, která by měla snížit korupci a to je velký boj, velký problém v našem boji proti chudobě. Jsou zde revidovaná pravidla týkající se technických specifikací zadávání veřejných zakázek. Umožňuje, umožňují administrativně, aby e, zohledňovala dopad na životní prostředí. Ehm, naše politická skupina se domnívá, že také sociální dopady mají eh, důležitou roli eh, při hodnocení ehm, vládních zakázek. Doufáme, že to bude zohledněno eh, v dalších diskuzích o návrhu této dohody. Děkuji. Děkujeme. A nyní dávám slovo Evropské komisi, kterou zastupuje paní Iliana Arianov. Thank you. Mnohokrát děkuji. Děkuji paní předsedkyni, poslancům i zpravodajovi za pozitivní přístup k revizi dohody o vládních zakázkách. Komise by chtěla zdůraznit, že pro rozvojové země tato revidovaná dohoda a nová pravidla aby měli umožnit snažší přístup k této dohodě. Předchozí pravidla eh, byla eh, taková, že nebyla dostatečně efektivní pro umožňování eh, přístupu rozvojových zemích. Tato nová pravidla poskytují větší flexibilitu to zmínil také zpravodaj pro rozvojové země. To zahnuje eh, technická podpora, eh, přechodová období eh, a tak dále. Tato pravidla, tato nová pravidla by měla usnadnit přístup rozvojových zemí k této dohodě. Děkuji. A nyní opětovně poprosíme pana Kačmárka o závěrečné slovo. Já zgadám, się s tou opinią Grupy Žilo. Souhlasím s názorem zelených. Ano, rozvojové země poukazují také na to, že v této revidované dohodě eh, není žádný eh, bod, který by umožnil rozšířit eh, jejich trhy. Nicméně eh, tato dohoda eh, má určitou atraktivitu. Eh, k této dohodě například přistoupila Arménie. To není rozvinutá země, plně rozvinutá země. Nicméně o tuto dohodu projeli zájem i jiné země, jako je například Sri Lanka, Kolumbie a Malajzie. Takže ta geografická situace se trochu změní, nicméně teprve praxe ukáže, zda tyto nové pobídky stačí či nikoli a každá jednotlivá země to sama posoudí. Posoudí, zda je pro ně přínosné se této dohody účastnit či nikoli. Naším cílem není e, země nutit k přistoupení k této dohodě. Nicméně natahujeme e, ruku. A myslím si, že by to pro země mohlo být e, přínosné z dlouhodobého hlediska, že by zavedly určité standardy, určitou transparentnost. Jak řekl kolega, také e, by přistoupení k této dohodě mohlo přispět e, v boji proti korupci. Takže pokud zvážíme pro a proti, myslím si, že bychom měli nakonec udělit souhlas. Merci beaucoup. Děkujeme. Ráda bych vám připomněla, že zde máme rovněž lhůtu pro pozměňovací návrhy a to je 29.8. do 17 hodin. A nyní se dostáváme k bodu číslo 16. Na našem dnešním programu je to velice důležitý bod, který se týká humanitární situace v Sýrii a ve Středoafrické republice. Nyní, jestli dovolíte, ráda bych mezi námi s velikým potěšením přivítala Žana Luise de Brubera, který je z generálního ředitelství ECO. Samozřejmě, že pozornost celého světa se věnuje Syrii i s ohledem na to, že pravděpodobně došlo k, k zneužití použití ve středu v minulého týdne blízko Damasku v chemických zbraní. Všichni jste jistě měli možnost vidět ty šílené obrázky především dětí, které byly postiženy těmito plyny a chemickými zbraněmi. Čili já jistě nemusím zdůrazňovat to, že situace v Syrii je nesmírně dramatická, pokud jde o humanitární situaci. Máme zde téměř 7 milionů lidí, kteří potřebují pomoc, humanitární pomoc, 4 miliony vnitřně eh, vysídlených a 2 miliony eh, uprchlíků v okolitých zemí. Náš host, pan de Bruber, nám v několika minutách trošku přiblíží eh, tuto situaci ještě detailněji. Samozřejmě, že všichni věnují pozornost především Syrii a celému tomuto regionu na Blízkém východě a trošičku zapomínáme na situaci ve Středoafrické republice, kde rovněž humanitární pomoc a potřeby v této oblasti jsou nesmírně urgentní Máme zde asi 206 tisíc lidí, které byly vnitřně vysídleny a asi 55 tisíc, který, kteří naš, nalezli nestabilní útočiště v okolitých zemí. Paní komisařka Georgieva navštívila Středoafrickou republiku v minulém měsíci společně s paní Valerii Amosovou, která je Ehm, náměstkyní tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, aby zrevidovali tyto potřeby této oblasti. Bohužel nemůže být dneska mezi námi a právě proto to bude na panu De Bruberovi, který nám popíše tuto situaci a zároveň potřeby této středoafrické republiky. Čili vážený pane De Brubere, ještě jednou děkujeme za vaši účast na dnešní schůzce a dávám vám tímto slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já osobně se domnívám, že to, jak jste vlastně prezentovala dnešní rozpravu dnešního odpoledne, to je v podstatě přesně to, jak se věnujeme rozpravě humanitární pomoci. Dneška, ano, vy jste pozvala naše generální ředitelství k prezentování na jedné straně toho, co je pravděpodobně tou nejhorší humanitární krizí posledního desetiletí, pokud jde o počet obětí, utrpení, počet zmobilizovaných um, prvků, prostředků, lidí a tak dále. A na druhé straně je humanitární krize, která je rovněž dramatická. Paní Georgieva, když se vrátila ze Středoafrické republiky, tak, tak řekla, samozřejmě můžeme hovořit o těch číslech, o kterých jste se zmínila i vy, vážená paní předsedkyně, na počátku. Ovšem jde v podstatě o celou populaci Středoafrické republiky, to znamená 4 miliony 600 tisíc lidí, kteří jsou v současné období ehm, potřební humanitární pomoci. A byly tam obrovské problémy v této zemi na, za, na začátku letošního roku, v únoru, v březnu, jistě samozřejmě za chvíličku budu hovořit o těch následcích. Ovšem nikdo o tom nehovoří, o této republice čem je taková disproporce trošku i pokud je o vnímání, o prostředky a je to vlastně jakási krize zapomenutého charakteru. Já vím samozřejmě, že je to koncept, který často profesionálové užívají v oblasti humanitární pomoci. To je koncept, který já osobně jsem objevil před několika měsíci, když jsem začala pracovat v našem generálním ředitelství. Je to v podstatě koncept, který je nesmírně zvláštní, konkrétní. Lidé trpí bez ohledu na to, zda jsou v médiích, zda eh, tomu věnujeme pozor a tak dále. V podstatě mm, mm, eh, nedostávají dostatečnou pomoc ti, kteří skutečně trpí. Několik prvků takových faktů. Syrie. Tato situace, samozřejmě, vážená paní předsedkyně, vy jste o tom velice eh, konkrétně a pravdivě že hovoří. Ano, všichni, všichni hovoříme eh, o Syrii, díváme se na to, dojde k útoku, nedojde k útoku, co by mohl takový útok mezinárodně znamenat, pokud je o humanitární situaci, zkomplikovalo by to situaci a tak dále. Protože ano, média o tom hovoří neustále, my o tom za chvíličku budeme ještě hovořit. Nejde pouze o situaci v tomto regionu, ale o globální situaci, celkovou situaci. Ta čísla, já jsem posledně, když se nás pozvali, již o tom hovořil, vážená paní předsedkyně. Situace samozřejmě eh, se ještě zhoršila. Čili opravdu skutečně nyní asi přibližně o 7, 7 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc eh, v Sýrii přímo. Eh, máme takové nejpravděpodobnější odhady od našich partnerů, kteří jsou aktivně přímo na místě. Hovoří si tam přibližně asi o pěti milionech lidí, kteří byli vysídleni uvnitř na této země v důsledku bojů, v důsledku násilí ve všech regionech, které kontroluje ať už vláda nebo opozice, nebo smrtě samozřejmě bojuje se všude. Ban Ki-moon, generální tajemník, 25. Eh, července hovořil o počtu mrtvých v tomto konfliktu, které překročilo mm, šílené číslo 100 tisíc. Ehm, dále je to otázka uprchlíku, kde mm, vidíme asi 2 miliony lidí v okolitých zemích v současné době. Dál samozřejmě jsou zde veliký počet uprchlíků v Libanonu. Ta analýza, kterou, ehm, kterou jsme vám rovněž předložili před několika měsíci, tato situace v podstatě každým dnem se ještě zhoršuje. Libanon prostě rovněž eh, za chviličku bude zemí, která bude trpět humanitární krizí. A já, ano, to, to již předbíhám trošku, ty závěry, kterým se budu věnovat za chviličku, pokud by došlo k útoku, pokud by opravdu došlo k útoku, tak eh, humanitární pomoc prostě ta situace je zhorší i v Libanonu, protože lidé, kteří prostě se budou snažit utíkat z Damašku, tak prvním útočištěm bude pravděpodobně Libanon. Čili Libanon opravdu, Libanon již nyní eh, má asi 700 tisíc lidí, 500 tisíc eh, v, v Jordánsku, 200 tisíc v Turecku, dále je to v Iraku, asi půl milionu lidí, tam se navýšil tento počet eh, i eh, tím, že začínají utíkat i příslušníci kurdského obyvatelstva v posledním měsíci. Čili otázka, ano, bez ohledu na to, zda Eh, hranice jsou otevřené, uzavřené a tak dále. Mohu říci, že jsou kontrolovány, až jde o eh, Turecko, Irák, Jordánsko. My prostě samozřejmě všechny tyto země se snaží různým způsobem kontrolovat své hranice a příliv uprchlíků. Uh, Turecko a ostatní země. Prostě má to následky, ale jistě na počet příchozích ehm, do různých zemí, z různých zemí. Jsou to různé kategorie lidí, který se to týká. Pokud jde o tyto různé kategorie dotčených, rád bych řekl dvě věci, které bych rád řekl, musíme podpořit tyto země tohoto regionu, tak aby poskytovali tuto pomoc uprchlíkům, tak jak vidíme v současné, to znamená, aby kontrolovali hranice, ale, hranice, ale aby je neuzavřeli a zároveň snažit se o to, abychom neaplikovali něco jako jakýsi přístup, tu, například eh, eh, Syřanů, který nejsou kurdové, na irácké hranici nebo palestinci, kteří se odstnou na hranici, s Jordánskem a tak dále, či aby nedošlo k, tomu, k, k tomuto výběru. A nyní poznámka pod čarou. Nesmíme zapomínat na palestinské uprchlíky v Syrii. To je opravdu velice specifická situace. Vy jste již několikrát pozvala i zástupce UNRV a několikrát do vašeho výboru na základě informací těchto, eh, této organizace mezi asi 500 eh, tisíci uprchlíky eh, tam máme asi 90 tisíc, kteří potřebují humanitární pomoc v současné době a 250 tisíc uprchlíků již mm, bylo vysídleno. Velice já jsem, já jsem slyšel tu prezentaci UNRWA ve vašem výboru, to poslední prezentaci. Problém je ten, že ty všechny jejich eh, uprchlické tábory se nachází v bojových zónách, což samozřejmě znamená to, že ta situace těchto uprchlíků palestinských je téměř neudržitelná. Jak budeme reagovat? Mobilizace finanční pomoci, to je jasné, o tom už jsem se zmínil. Rád bych eh, citoval ještě jednou to číslo, o kterém jsem hovořil. Eh, Generální ředitelství pro civilní ochranu v roce 2013 eh, poskytne 1,5 miliardy eur v Syri, pro Syrii a okolité země. 45 pro Syrii a ostatní, 47 eh, ostatní finanční prostředky je těm okolitým zemím. My se to snažíme nějak si vyvážit v rámci těch následujících kontraktů, které budeme mít k dispozici 200, asi 250 milionů humanitární pomoci k těm dalším asi 200 milionům, které ohlásila komise před letní přestávkou. Vážená paní předsedkyně, já ve vašem výboru samozřejmě bych rád hovořil o tom, jaký to bude mít samozřejmě dopad na platby. To samozřejmě to bude obrovská krize. To nás zastihne opravdu mm, v plné síle. Nechci samozřejmě zde vystupovat jako Kassandra, Ovšem hovořil jsem o těch 250 milionů té humanitární pomoci dodatečných finančních prostředků, které oznámila Evropská komise, mý kolegové. Někteří jsou zde i mezi námi dneska snaží se vybrat nejvhodnější projekty, opravdu velice aktivně snažíme se vytvořit smlouvy již, které by měly být k dispozici do října. Velická část těchto 250 miliony by měly být takovou hibernalizaci, to znamená um, tak, aby mohli jsme i v tom zimním období mm, reagovat na tuto krizi. Ovšem my bohužel ty finanční prostředky nemáme, to vám řeknu rovnou. To bohužel to je jednoduché. Čili jak budeme vybírat? Já Nechci zde s jakým patosem hovořit, ovšem bohužel k tomu se pak dostáváme. Musíme prostě udělat určitý výběr. Pokud jde o syrské, palestinské uprchlíky v Libanonu, Dále například o Středoafrické republice budu hovořit. Dále je to populace, která nemá přístup vůbec například k zdravotnictví nebo k potravinám v Středoafrické republice, nebo zde máme například obě, oběti v Darfuru, oběti nedávných pobodní To je rovněž region, kterému se dneska odpoledne nevěnujeme, ovšem to je rovněž jedna z našich priorit humanitárního charakteru a tam opravdu rovněž nikdo nepochybuje o velice dramatické povaze celé zážitosti, čili obrovské úsilí, koordinační úsilí eh, OSN, eh, orgány, dárcovské země, naši partneři, samozřejmě různé schůzky, jedno, jedna proběhla v, v červenci, dále počítáme s další schůzkou 16. září ve Stokholmu. Ehm, paní Georgieva s eh, jordánskou vládou skoordinuje další zkusku, která by se měla věnovat právě humanitární pomoci, dále je to respektování eh, humanitárního mezinárodního práva. Eh, tato schůzka by měla proběhnout na půdě OSN na konci září, čili ano, ty potřeby ovšem se přetrvávají, to obrovské finanční úsilí, které všichni děláme prostě. Vidíme zde statistiky, já je mám k dispozici. Ano, samozřejmě, že tam máme finanční prostředky, které byly koordinovány OSN a ASR. Tam to máme asi 42 a, a, a, té druhé um, mezinárodní organizace 37% zatím máme přislíbeno. Pokud jde o situaci ve Středoafrické republice, jak se jsou správně zmínila paní předsedkyně, je to krize, na kterou se trošku pozapomnělo, je to země, která prostě téměř nefunguje. Já prostě bych chtěl říct si, že k tomu ještě eh, je tam situace politické nestability, obrovské problémy vlastně bezpečnosti na celém teritoriu a tak dále. Tato země prostě se eh, její obyvatelstvo dostává čím dál hlouběji do šílené situace, situace, která v podstatě je téměř nevyřešitelná. Prostě musíme se snažit na mezinárodní úrovni mobilizovat eh, naše úsilí. Například k tomu přispívá i debata dnešní odpoledne. Právě proto paní Georgieva společně s paní Valerie Gemo navštívila tuto zemi v červenci letošního roku. Snažili se zahájit určitou kampaň, určitý boj, určité obrácení pozornosti na tuto problematiku, tak aby jsme si uvědomili závažnost situace přímo na místě. Rád bych se zmínil o tom, že ten hlavní problém, ano, je to problém především v oblasti bezpečnosti, bezpečnosti místního obyvatelstva, různé operace, které se týkají odzbrojování, milicí, těchto různých eh, skupin a tak dále. Jsou tam mm, žoldnéři a tak dále, dále to opoziční hnutí, které je rozděleno, jsou tam obrovské, je tam obrovské napětí, máme zde mezinárodní humanitární organizace, které jsou zde aktivní které v podstatě tvrdí, že mnoho zraněných v podstatě dochází k těm bojůvkám v rámci těchto skupin Seleky, například těch, těchto skupin ozbrojených. Čili určitý pocit nebezpečí i, ze, i pro mezinárodní humanitární a, pracovníky, místní obyvatelstvo, civilní obyvatelstvo a tak dále. Všechny části populace místní a, jsou ohroženy, lidé nemají přístup, zemědělci nemají přístup na svá pole, chovatele, dobytka prostě dochází na neustálým krádežím a tak dále. Dobytka nemají přístup k obživě, malí obchodníci, kteří prostě jsou ohroženi ohrožení neustálými krádežemi, plundrováním, eh, pracovníci, kteří prostě lidé, kteří se snaží najít, eh, řekněme, nějakou možnost živobytí a tak dále, vůbec nějakou možnost práce v jakékoliv eh, ekonomické oblasti, prostě obrovské problémy. Jeden z problémů, kterým věnuje, který vidíme každý den, v podstatě potřebujeme hotovost. Potřebujeme hotovost, kterou bychom nabídli místní ekonomice, ovšem bohužel ti, kteří by měli přístup k této mm, hotovosti, prostě my nevíme, jak to tam bude vypadat, pokud je oplenění, zneužití mm, těchto finančních prostředků a tak dále. Všechny tradiční sektory, humanitární pomoci, všechny tyto oblasti, vše, všude potřebujeme pomoc, všude je tato pomoc zásadní, pokud jde o potraviny, pokud jde o dostup k potravinám, o rozdělování potravin, o tom už jsem se zmínil. Ekonomická situace prostě je šílená, lidé fyzicky ani finančně nemají přístup k jednotlivým produktům a tyto produkty jsou čím dál tím více exkluzivním zbožím, protože prostě, eh, jak už jsem se o tom zmínil, krade se všude ta situace pocitu nebezpečí je přítomná opravdu ve všech částech společnosti. Pokud jde o zdravotnictví, epidemie, malárie, mm, vidíme, že mají mnohem těžší průběh než v posledních letech mm, medicínská zařízení, to všechno bylo plundrováno, čili nemají možnost poskytovat ani ty minimální zdravotnické služby. Pokud jde o sanitární zařízení, Eh, přístup k vodě a tak dále. To je rovněž velice svízelná situace. Čím dál tím více lidí vysídlených zde máme, o tom se před chvíličkou hovořila paní předsedkyně. Tyto lidé potřebují přístřeší, je nesmírně obtížné jim ho poskytnout, protože prostě ta situace je nesmírně nebezpečná pro všechny humanitární pracovníky. My jsme zvýšili naši humanitární pomoc v této oblasti, o čem ty částky, ano. Ano, já jsem už hovořil o Sýrii, Echo má 8 milionů v roce 2012, které jsme věnovali a my nyní pro stávající období slibujeme 20 milionů a my se samozřejmě snažíme do konce roku zmobilizovat ty prostředky, všem jistě chápete, že problém s mobilizací této humanitární pomoci je rovněž obrovská. DG pro rozvoj, zde je rovněž zastoupeno, jsou zde různé jiné programy, těch 200 milionů, 250 milionů eur pro Středoafrickou republiku, ovšem výkon na místě je nemožný, protože prostě ta situace místní politická je velice obtížná. Náš hlavní problém. My prostě nechceme, aby se zapomnělo na tuto krizi. Mezinárodní společenství my chceme, aby se ehm, věnovalo této problematice. První odezvy zde máme pan ehm, prezident Holland, francouzské společenství se mobilizuje. Generální tajemník ehm, OSN i paní Amos konkrétně jsou odhodláni, podobně jako paní komisařka Georgieva, mobilizovat donátory, dárce pro Eh, krizi v Středoafrické republice. Budeme organizovat i schůzku eh, na půdě OSN v tomto ohledu. Konference donátorů by měla proběhnout trošku později v letošním roce. Hlavní problém ovšem v současné době a to bohužel eh, jak nebylo vyřešeno, to je politická stabilita a nebezpečí přímo na místě. Čili to je, paní předsedkyně, takový úvod, to aspoň ty základní informace jistě vás čeká ještě hlasování, máte nabitý program, ovšem já samozřejmě jsem k dispozici pro odpověď jakýkoliv dotaz, dotazů či eh, argumentů, které by vaši členom vašeho výboru mohli mít. Děkujeme, pane de Brubere, děkujeme. A nyní paní de Kaiser má slovo. Merci, monsieur. Děkuji za slovo. Děkuji, pane de Opravdu děkujeme za to, že jste se věnoval oběma těmto bodům. Ano, Středoafrická republika, republika, bohužel je to pro mnoho z nás zapomenutá krize. Ovšem je to, je to prostě krize, která přetrvává, není úplně zapomenutá. Dovolte, abych nyní se věnovala k tomu prvnímu bodu, protože prostě je to trošku naléhavější. Hovořil jste o neudržitelné situaci v zemích, které jsou okolitými zeměmi Syrie. My samozřejmě víme všichni bez ohledu na naše názory k této problematice, že mezinárodní intervence je na spadnutí, protože byla rozhodnuta již velkými Eh, zeměmi, zatím OSN to ještě neschválilo všem. Já nevidím nějakou možnost eh, odložení a to skutečně je mi nesmírně líto. Nesmírně upřímně líto, vy jste se totiž o tom již zmínil a já mám podobné obavy. Ty, ta humanitární krize, ta šílená situace a samozřejmě já nechci nějak potírat rád eh, šílenost zneužití chemických zbraní. Ovšem, nemyslím si, že by intervence tohoto charakteru prostě mohla vyřešit tu situaci. Především pokud jde o tu úroveň na lidské. Mm, mm, ten lidský aspekt eh, humanitární situace, především když se podíváme například na situaci v Libanonu. Pokud jde o politickou záležitost, já zde nežádám o vaše odpověď, ovšem k čemu jste připraveni? Jste čili jak si převzít odpovědnost za to, co se stane nebo k čemu může dojít, jaké jsou přípravné práce, jak vypadá, řekněme, celková strategie, ten humanitární plán. V tom případě vy například jste upřímně řekli, že vlastně ani nemáte ty finance k dispozici, čili o to vás prosím, nechci, abyste zde reagovali jménem pana Holanda nebo pana Obamy, to rozhodně ne, ale spíš jak to vypadá. Ano, víme, že prostě jdeme jaksi proti zdi. Co je připraveno? Máme nějaký plán? To je prostě všechno je na spadnutí. Nee, voorzitter, de vraag die ik had was... Is... me... Otázka byla, zda se komisař připravuje na to, že by mohlo dojít k útoku na Syrii a ta vlastně ta otázka už byla položena, takže tím je to vyřešeno. Děkuji, pan Verman. Ano, já e, jsem také chtěl položit tyto dvě otázky. E, bylo by dobré vědět, jak se vaše DG připravuje na možný útok na Syrie, jaké dopady by to mělo. Také mě zajímá eh, následující. Členské státy jsou ochotny podpořit vaše DG, ale do jaké míry? Paní Oriva hovořila o e, prostředcích, které jsou k dispozici, o tom se tady mluvilo. Je tady velký rozdíl, e, co se týče ochoty přispívat, e, co se týče potřeb v Sýrii a ve Středoafrické republice. Ještě jedna otázka, pan Mitchell. Omlouvám se, že jsem tady nemohl být na všechny prezentace, ale já jsem podobné otázky položil komisaři během společné schůze AFETA DV před um, asi osmi týdny. Co se týče um, peacemaking, nebo peace, na rozdíl od peacekeeping, peacekeeping má e, komisař mm, nějaký ná, vyjádřil nějaký názor, pokud by někdo jak se vojensky e, pus, e, působil v Syrii nebo skupina zemí, jaké by bylo, já ne, mně se nelíbí ten výraz útok, ale jak bychom eh, zajistili, že eh, bylo by to tedy eh, s cílem zajištění do, dodání humanitární pomoci? Vyjadřili jsme se k tomu, nebo to necháme na členských státech, jak se to definují, nebo tedy USA, pokud to nebude OSN, mise OSN. Vyjádřil se uh, k tomu komisař? Zda bude tedy mm, zajištěna možnost bezpečného poskytování humanitární pomoci? Děkuji, pan Baro. Děkuji. Děkuji všem poslancům za otázky. Ano, já samozřejmě jsem se ještě chtěl mm, věnovat té záležitosti ehm, na konci mé prezentace, ovšem už jsem neměl čas, pokud jde o ty krátkodobé cíle. Ano, my samozřejmě na tom pracujeme, to znamená, paní Sargentiny, paní de Kaiser se o tom zmínila, ta situace z těch posledních několika dnů, čili naši hlavní partneři v této oblasti, ano, oni mm, tvrdí, že tam budou jdou ty zásoby té první pomoci, humanitární pomoci a tak dále. Především pokud jde o tu oblast na hranicích mezi Syrií, Libanonem, a zároveň v Libanonu, na venkově, protože prostě my to vidíme tak, že ty osoby, vysídlené osoby, při případě, že by došlo k intervenci, ano, cel, všichni o tom hovoří, že to v podstatě už není hypotéza, ale že teda by došlo k tomuto útoku. To znamená, že lidé by ty vysídlení směrem eh, na, do Libanonu, tam by se ještě ten počet zvýšil. tak zde máme schůzku, která čeká zítra, eh, externí služby, které se tomu budou věnovat, především pokud jde o civilní ochranu a tak dále. Budeme eh, se dívat na možnosti poskytnutí této pomoci přímo na místě tak aby došlo k reakci na ty první následky útoku, ke kterému by mohlo dojít k této intervenci. Čili my se opravdu snažíme vytvořit takovou tu urgentní první pomoc, ty první zásoby, které budou zapotřeby. Druhá otázka. Ta je propojená přesně s tímto prvním bodem, čili kromě tohoto všeho, náš hlavní problém, já jsem možná to ještě nedostatečně zúraznil v mém úvodním slovu, Samozřejmě to je přístup. Přístup přímo v Sýrii. Samozřejmě ten bude ještě stížen i z politického administrativního důvodu, protože bude potřebovat um, povolení syrské vlády. Rovněž si můžete představit, jak to bude vypadat v této situaci s tímto možným povolením. A zároveň je zde problém uh, respektování mezinárodního humanitárního práva. na v podstatě v celém tomto regionu dochází k porušování tohoto práva všemi možnými prostředky. Pane Mičele. My jsme opravdu v zákulisí pracovali hodně tak, abychom zde měli usnesení Rady bezpečnosti OSN, které by zdůraznil potřebu humanitárního přístupu a v podstatě bylo by to, byla by to rezoluce, která by umožnila pro všechny humanitární prvky a elementy, aby mohly reagovat na tuto situaci, aby se dostali k těm potřebným a to všemi kanály tato snaha bohužel do dnešního Samozřejmě zde máme programy, k tomu pohybu již došlo, vše bohužel ta rezoluce ještě není k dispozici. Spolupracujeme s generálním sekretariátem, paní Emos opravdu je nesmírně angažována v této oblasti, s mnoha partnery na tom pracujeme. A bylo mi řečeno, že dnes by Velká Británie měla předložit návrh rezoluce pro radu Eh, bezpečnosti, pokud jde o ochranu civilního obyvatelstva, jsem zatím neviděl ten text, budeme muset počkat chviličku. Samozřejmě, že by to mělo být, pokud jde o mm, ten dobý horizont, právě o toto nám jde, to potřebujeme. Naši partneři na sebe vzali mnoho rizika v současné době, tak aby tato humanitární pomoc opravdu všemi kanály mohla proudit do této země. My samozřejmě Eh, je, nemůžeme, nějak, mm, nemůžeme do nekonečna to eh, využívat. Prostě potřebujeme eh, utvořit určitý rámec, ve kterém se bude respektovat humanitární mezinárodní práva, aby tento humanitární přístup k těm nejpotřebnějším byl zajištěn. Toto je hlavní uh, Eh, priorita paní komisařky by Pracujeme na tom. Toto je jeden z dvou hlavních cílů schůzky, kterou budeme organizovat 25.9. v New Yorku a bude to rovněž na, na půdě OSN, to znamená poběží to zároveň s valným shromážděním. Il n'y a pas d'autres. Vidím, že zde máme další přihlášené do diskuze, říká paní předsedkyně, proto by vám, vážený pane Brauere, ráda poděkovala za to, že jste mi z nás přišel, za vaše velice jasné popsání celé této situace, velice alarmující obrázek, který jste nám popsal, to znamená ty všechny volby, které před námi stojí, to, jakým způsobem budeme muset reagovat s ohledem na tato veliká finanční omezení, které máme a proto bych vás poprosila ráda, všechny bych vás poprosila, abyste jej na půdě národních eh, států eh, abyste poděkovali Mm, i za, abyste ještě více požadovali eh, o mm, dary finanční pro vyřešení této situace, to, protože to je zásadní. Vy jste mm, hovořil, že očekáváte ještě další uprchlíky, nebo kolik, tak asi jaké číslo, o jaké číslo eh, půjde, pokud by došlo k, bombard, eh, bomb, k bombardování. Vážená paní předsedkyně, promiňte, ano, já jsem nereagoval na tu otázku, moc se omlouvám. Pane Beckmane, ty příspěvky členských států. Ano, ano, máme. Když se mi to zveřejňuje pravidelně všechna tato čísla, čili ty částky, které máme Evropská unie, pokud je o humanitární pomoc, tak k dnešnímu datu pro rok 2012 tak tam máme 250 milion, 950 milionů pro EU a 500 milionů asi to je ze strany EU a asi 450 milionů to je ze strany členských států. Tyto tabulky se pravidelně publikují. Komise samozřejmě v našem krizovém biletenu je publikuje. Není to žádné tajemství. Členské státy to rovněž o tom informují. Můžete se podívat přesně, kolik jednotlivé členské státy přispěly, čili členské státy opravdu splnily své závazky a opravdu udělali věnovali obrovské úsilí, tak aby doplnili to rozpočtové úsilí i na úrovni Evropské unie. Děkujeme. A pokud by došlo k svržení Asada? Kolik dalších statisíce uprchlíků by to mohlo vyvolat, to nevíme. No, no proto je uprchlíce, no tak to bude další obrovský problém. Já, říká pan Bruver, krize již nyní zasáhla celý region, čili je to regionální krize, je to, má humanitární rozsah a charakter. Pokud jde o SVČ, Evropskou komisi, my jsme hovořili o těchto dodatečných 450 milionech a to je právě z tohoto důvodu je to regionální krize, která má dopad na Syrii samozřejmě, ale rovněž na Libanon, Jordánsko nesmíme zapomínat, a to jsme řekli, Irak, Turecko a Egypt rovněž musí být eh, eh, v tomto našem hledí z této eh, globální perspektivy zahrnuto. Ano, nejde pouze o humanitární pomoc v rámci řešení této krizové situace, ale rovněž středně dobý charakter této krize, to znamená, řekněme, i potom to obnovování, rozvoj a tak dále. Humanitární pomoc to je prostě, prostě pouze snaha o um, ulehčení toho utrpení. A my se snažíme do toho zapojit i další dárce. Protože velcí poskytovatelé finančních prostředků USA, EU, jistě víte, o kom hovořím, paní předsedkyně, prostě nemohou reagovat na všechny ty následky. Čísla, já je zde si nedovolím um, malovat ještě dramatičtější čísla. Protože pokaždé, když mezi vás přicházíme do vašeho výboru, tak ta čísla prostě jsou vyšší a vyšší. Zatary, například v Jordánsku, tam to bylo 10 tisíc lidí, a zatím, v minulosti zatím jsou nyní tam 150 tisíc uprchlíků, čili opravdu já nemohu nějak předjímat ta čísla. Nesmíme zapomínat na to, že pokud, k čemu by došlo, pokud by ani ty okolité země díky naší pomoci nemohly reagovat na tuto humanitární krizi? To je otázka, na kterou bychom si měli odpovědět. Dobře, říká paní předsedkyně, ještě jednou vám děkujeme za to, že jste mezi nás přišel, pane řediteli, a že jste se podělil o všechny tyto informace s námi. Děkujeme. A nyní, říká paní předsedkyně, se budeme věnovat elektronickému hlasování, proto bych vás ráda poprosila, abyste si vytáhli svoje kartičky. Máme několik minut ještě k dispozici, uděláme si proto zkušební hlasování. Mm-hmm.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 Ještě tady máme 10 lidí, kteří uh, eh, nesmačili správné tlačítko. Voilà, c'est bon. Dobře. Takže čtyři. Ještě. Zbývají pan Weigl. Ještě čtyři. A mm, na, na paní na místě pana Salangera nehlasuje. Dobře, takže tímto končím. Dobře, takže teď budeme přejdeme k hlasování o rozpočtu na vrch pana Srkadokateze Lastra. Takže druhá, druhý sloupec. Um, pozměňovací návrh 5500, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 5503, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. 55, 81, kdo je pro, proti, zdržel. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Takže bychom mohli zablokovat až na 5517 D- jako unblock. Kdo je pro? Pour unblock kdo je pr- unblock až po 55.1.7. Kdo je se zdržel? Přijato. Unblock 55.02 až 71. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Potom ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, co, tady jsme se trošičku ztratili mluvím o stránce 2 DCI. To jsou ústní pozměňovací návrhy prostřed stránky. Druhý sloupec, prosím, používám, abyste věděli, o čem mluvím. DCI. C'est bon? D'accord. Donc on recommence. Amendement oral. Takže Začneme znovu. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti, zdržel, přijato. A teď přejdeme 5501 08 eh, až 50, ne, nejde to, takže 5508 budeme hlasovat pro, proti, zdrželi, přijato. 10 pro, proti, zdrželi, přijato. Takže budeme hlasovat unblock? Ne, to nejde, já jsem to zkoušela. 55 34 pro, proti, zdrželi, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi. To musíme ověřit. Takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Takže to je přijato. 55, 32, kde je pro, proti, držel, přijato. 55, là je peux essayer de faire un bloc de 55, 33. Takže teď to zkusíme unblock 55, 33 až 55. Eh, kdo je pro, proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro, proti, drželi, přijato. Teď budeme pokračovat dál. Unblock 5573 až 31 na konci stránky, kdo je. Souhlasíte s tím? A nebo 17 až 17. Ne, ne. Takže ještě na konec stránky, ještě 55, 31. Kdo je pro? Proti? Želi? Přijato. Přejdeme dál. 55. Qui s'abstient adopté. 55-18 qui est pour. Qui est... 55-18 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 55-19 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55-17 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, 83, eh, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď ano, blok 5576 až 5520. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. 5582 pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Dále 5523, to je po částech první část pro, proti, želi, přijato. Druhá část pro, proti, drželi, přijato. Třetí část pro, proti, drželi zamítnuto. 55-24 pro, proti, drželi přijato. Padesát pět sedmdesát sedm, to padá, dobře. Padesát pět dvacet pět pro, proti, zdrželi, přijato. Padesát pět, dvacet šest, to je pro, proti, zdrželi, přijato. Padesát, 55, 20, no pro, proti, drželi přijato. 28 pro, proti, přijato, 29 pro, proti, přijalo, přijato, 30 pro, proti, drželi, přijato, 39 pro, proti, drželi, přijato, 40 pro, proti, drželi, přijato. Můžeme to teď vzít an blok 42 až 43. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. 61 až 38 an blok? Ne, ne, takže 61 pro, proti, drželi, přijato. 65 kdo pro, proti, drželi přijato. 55, 38 pro, proti, drželi přijato. 55, 63 pro, proti, drželi zamítnuto. 55 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Unblock. 55 a 64 pro, proti, přijato. Nyní unblock 66 a 68 pro, proti, drželi přijato. 69 pro, proti, drželi přijato. Šedesát osm až 40, až 41, kde je pro, proti, přijato. 57 až 47 an blok. kde je pro? Proti? Drželi? Přijato. 48 až 52 an blok. kde je pro? Proti? Drželi? Přijato. 49 pro. Proti? Drželi? Přijato. Tady máme text ústního pozměňovacího návrhu, tím se dostáváme tedy ke konci hlasovacího seznamu k rozpočtu. Pan Martinez. Já jsem chtěl říci, že um, že jsme hlasovali an blok a je jasné, že pozměňovací návrh 41 by padl, kdyby návrh 88 byl přijat. To znamená, že 41 měl uh, být, uh, měl být řečeno, že padá. Ano, máte pravdu. Teď budeme hlasovat ke zprávě Cortés Lastra o budoucnosti vztahu eu a SEAN. Pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro? Proti zdrželi přijato 2, kde je pro? Proti přijato 3, kde po částech první část, kde je pro? Kde je proti? Drželi přijato. Druhá část kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh čtyři, kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Kompromis A, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 6, kde je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Návrh 7, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi, přijato. 9, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 10, kde mm, je pro? Proti? zdrželi zamítnuto. Návrh 11, kde je pro? Proti? Zdrželi přijato. 12, 13, kde je pro? Proti? Přijato. 14, po částech první část, kde je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Druhá část je pro. Proti. Drželi zamítnuto. 15 je pro. Proti. Přijato. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 nám vypadlo a nyní hlasujeme o celém stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní elektronicky. Abychom to potvrdili, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hm, jednomyslně. Bravo. Blahopřejeme oběma zpravodajům. Ještě nějaké poznámky, připomínky? Není-li tomu tak? Tím jsme ukončili náš dnešní program. A dostáváme se k poslednímu bodu a tím je ohlášení příští schůze, která neproběhne 2. 9. jak jsme předpokládali, ale 16. a 17. září, to znamená 16. od 15. do 18.30 a 17. to bude celý den, to znamená od 9. do 12.30 a 15. do 18.30. Ráda bych všem poděkovala za účast tohoto prvního dne zahájení práce v našem výboru. Děkuji.